této inspirující zprávy a zároveň se omlouvám eh, za to, že tady není eh, pan mm, Dali, a to z osobních důvodů. You, Děkuji, pane komisaři. Děkujeme panu Echeveriovi za zprávu, děkujeme všem kolegům, bude se hlasovat zítra v poledne. Dalším bodem na pořadu jednání je zpráva paní Galo o právech duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Nejprve dávám slovo paní zpravodajce na čtyři minuty, prosím. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, myslím, že bychom měli využít eh, možnost hlasování o této zprávě z vlastního podnětu, která není mou zprávou, ovšem je to výsledek mnoha kompromisům, které vedou k otevření určité debaty, protože už v podstatě deset let ve všech našich textech neustále hovoříme o tom, že evropská ekonomika by měla být ekonomikou znalostí, vědomostí a tak dále. Čili abychom dostali těmto výzvám, abychom skutečně mm, reagovali i na všechny možnosti digitálního světa. Máme zde kreativní odvětví, inovační odvětví, které představují 7 HDP EU a 14 14 milionů pracovních míst. Myslím si, že tyto oblasti by opravdu měly zůstat tím největším výdobytkem evropské ekonomiky, především s ohledem na velikou konkurenci a hospodářskou soutěž, proto bychom je měli chránit, jinak o ně přijdeme. Ovšem, jaké máme nástroje, abychom chránili to autorská práva, jaké nástroje máme, abychom podporovali naše autory, aby byli, aby byli kreativní, abychom zajistili kulturní diverzitu, různorodost v Evropské unii a i na celosvětovém měřítku. Jaké nástroje zde máme, tak abychom mohli odměnit naše vědce, kreativce, mm, aktéry, mm, herce, intelektuály a tak dále, abychom mohli opravdu umožnit fungování těchto kreativních sektorů, inovačních, inovativních sektorů naší ekonomiky, abychom podpořili malé, středně velké podniky, abychom podpořili kreativce, autory, tak aby skutečně jsme eh, se dostali až nad Horizont 2020? Odpověď je jasná. Jsou to práva, ochrana eh, duše, práv duševního vlastnictví. Všichni s tím souhlasíme. Všichni souhlasíme s tím, že musíme chránit autorská práva, duševní vlastnictví, především oblast z fyzického hlediska. Ovšem, od doby využívání internetu najednou jak si ztrácíme hlavu, protože najednou nejsme schopni pochopit, že bychom měli chránit veškeré, veškeré mm, výdobytky, pokud jde o digitální oblast, to znamená hudba, filmy, různé hry, mm, softwary a tak dále. Internet, internet by samozřejmě neměl nás nějak svazovat, měl by naopak představovat určité možnosti, se kterými bychom se měli těšit, měli bychom zajistit přístup na internet pro všechny občany Evropské unie, protože to je naše právo. To je pravda. Ovšem zároveň musíme aplikovat v rámci internetu určité právní texty, které budou schopny chránit duševní vlastnictví, protože i to je právo našich občanů, protože pokud tomu tak nebude, tak dojde k určité opravdu takovému právu džungle, kde bude vládnout jenom ten nejsilnější. Čili opravdu bychom měli přistoupit ke konkrétním krokům. Přece nechceme zrujnovat tento kreativní inovační sektor tím, že ho obětujeme tomu, že bude všechno bezplatné. My, tvůrci legislativy na Evropské unii je přece nesmíme se vzdát a podlehnout demagogii či populismu. Měli bychom spíše prokázat, že jsme schopni přemýšlet, že jsme schopni vzít odpovědnost do našich rukou. A já vám kladu právě tyto otázky, protože cílem naší zprávy je vyslat určitý signál směrem ke komisi, tak abychom spojili naše úsilí, abychom našli vhodná řešení v této problematice. Měli bychom se zbavit nějakého reflexu populistického charakteru, měli bychom se snažit překonat naše šarvátky politického charakteru ve prospěch obecného zájmu. Neměli bychom ponechat komisi volnou ruku, protože v podstatě kreativní odvětví, inovační odvětví, všichni, kteří na tom záleží, jejich osud je v našich rukách rukách. Měli bychom ta rozprava je v podstatě pouze začátkem našeho boje a všech našich dalších aktivit. Děkuji. Děkujeme. Mám zde přihlášených několik lidí do diskuse. Máme pět možností, pět těchto projevů. Někteří ovšem již vystoupili v předchozí debatě. Čili nyní bych poprosil pana Borise Enčua, pana Mandéze, paní Lichtenberger a pana Ellen Hausera. Pan Boris má slovo jako první. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Rád bych poděkoval zpravodajce za tuto nesmírně kvalitní a vyrovnanou, vyváženou zprávu, která potvrzuje to, že Evropská unie skutečně chce chránit. Chce chránit autorská práva, chce chránit duševní vlastnictví, o kterém hovoříme, a že skutečně jsme schopni ochránit tato práva v Evropské unii. Toto je v souladu s, i se sdělením Evropské komise o digitální agendě ve které se rovněž hovoří o různých konkrétních typech um, autorských děl a podobně a um, výsledcích uh, inovační práce. No, já bych řekl, že tato zpráva je podle mého názoru nesmírně vyváženou zprávou a že je zároveň velice kvalitní, protože nehovoří pouze o padělání a um, ale zároveň se zde hovoří o určité možnosti preventivního opatření, o zvyšování povědomí mezi našimi občany, kteří často ani nevědí, že možná porušují práva někoho jiného. V tomto ohledu bych rád řekl následující věc, zároveň s ohledem na předešlou zprávu, si myslím, že je velice dobré, abychom přišli s konkrétním určitým vzorcem, určitým modelem, který by chránil duševní vlastnictví, auto, autorská práva v Evropské unii a zároveň um, kreativce, autory a zároveň systém, který umožní spotřebitelům nákup těchto děl a mm, to za rozumnou cenu. Čili to je jedna záležitost, ovšem nesmíme zapomínat ani na ochranu těchto práv a v tomto ohledu je opravdu tato zpráva velice vyvážená. Trošku změním pravidla a ještě poprosím pana Rubika, Jana, pana Enstroma a paní Rojtovou, protože byla zpravodajkou za Imko, čili trošku změníme, to já budeme pružnější, ovšem poprosím vás opravdu, abyste se drželi jedné minuty, pane Enče. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že tato zpráva je vítaný dokument a je součástí celkové iniciativy EP pro zachování práv duševního vlastnictví. Velice si vážím zejména práce paní Galo paní zpravodajky a chtěl jsem tady upozornit na některé základní principy, které měly být také zahrnuty do zprávy. Za prvé je třeba jasně rozlišovat mezi socioekonomickým dopadem nedodržování těchto práv. Jde o závažné dopady, ale samozřejmě nemůžeme to směšovat eh, s dopady, které to má třeba na zdraví a tak dále. To jsou dvě různé věci, nesrovnatelné. Proto si myslím, že není možné, aby byl někdo souzen jako společnost kvůli chování svých klientů. Pan Menders? Eh, Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za, eh, zpravodaj, za její práci, za spolupráci se všemi zástupci na výboru ze všech eh, stran, protože si myslím, že jsme po docela žhavé diskuzi dosáhli nakonec dobrého kompromisu. Takže jménem naší skupiny chci říci, že navzdory toho, že jsme předložili alternativní usnesení, mohu konstatovat, že jsme spolupracovali dobře na to, abychom tady našli zlatou střední cestu. Myslím, že je jenom škoda, že nám to trvalo tak dlouho a to řešení opravdu není ideální. Chceme více inovace, chceme více elektronického obchodu, chceme vnitřní trh a chceme také řádnou ochranu práv duševního vlastnictví, protože to je základ inovace jako takové. Budeme mít možnost eh, hlasovat zítra, bude tady také alternativní rezoluce, která byla výsledkem diskusí a chci říci panu Barnierovi, že potřebujeme celoevropský široký přístup. Já bych chtěl tady vidět skutečný eh, právní rámec a to je pro vás velká výzva, pane komisaři. Potřebujeme potřebujeme evropské patentové právo a potřebujeme multiteritorialitu, která by se měla stát základem vydávání licencí, protože jinak budeme mít bariéry na trhu. Paní Lichtenberger? Ano, děkuji, vážené kolegyně, milí kolegové. Není náhodou to, to, že jsme se tady nemohli tak jednoduše dohodnout, protože se tady směšují nesměšitelné záležitosti. U ochranné známky jsme se měli zaměřit na něco konkrétního, ale tím, že jsme, to, jsme do toho zatáhli internet, je to prostě špatně, obsahově špatně, protože to je něco úplně jiného. Na internet potřebujeme mnohem širší strategii, než co je jenom hmotné právo. To se nedá přenášet. Kromě toho je třeba si uvědomit, že každé trestní stíhání porušování eh, na internetu zaplatíme porušováním eh, občanských práv, protože nemůžete vždycky všechny odhalit, takže to bude eh, nespravedlivé. A další věc, pokud já už ohrozím trestem užívání určité kulturu, kultury, to znamená, už jsem v určitém ohrožení, když se dívám na internet, tak vlastně šance, které nabízí internet pro kulturu a rozmanitost, nebudu moci plně využít. Takže proto můj apel je, prosím, promluvme si o tom ještě dále, to by bylo mnohem moudřejší. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji, pan Ehrenhauser. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Boj proti padělkům samozřejmě má obrovskou prioritu i tady v parlamentu, ovšem musím přesto říci, že se zprávou nemůžu souhlasit, protože já souhlasím s obavami některých mladých a dalších občanů, eh, kteří se obávají toho, co je zejména článek 22, že tedy se najednou začne trestat něco, co by se trestat nemělo také, že se tady eh, směšuje piráctví a padělky, tady se to vlastně používá jako synonyma v tomto dokumentu, což vytváří právní nejistotu. Piráctví eh, se tady nezdá být vhodný pojem pro třeba hromadné sdílení různých dokumentů, protože to znamená kriminalizaci obrovských skupin, jak to také obyvatelstva, jak to také správně uvedli zelení a další eh, skupiny. Domnívám se, že to, co je teď k dispozici jako struktury, eh, tak eh, to by nám zatím stačilo. Děkuji. Děkuji, pan Rubik. Pane předsedo, Vlastnictví, ať už jde o fyzické nebo duševní, je hlavním pilířem tržního hospodářství. A proto si myslím, že je důležité, abychom přemýšleli o tom, jak toto téma zpracujeme v rámci nějakého dobrého koncenzu. Potřebujeme one-stop shop. Musí to být něco jednoduchého pro spotřebitele, pro, eh, pro OSVČ, pro malé a střední podniky, aby se dostali k licencím a právě dostupnost licencí pro práva duševního vlastnictví, eh, to je obzvláště důležité. Potřebujeme skutečný vnitřní trh pro duševní vlastnictví. Potřebujeme také eh, ochranu jazyka, protože každý jazyk je kulturním dědictvím a eh, je možné, že licence, která je udělena pro jeden jazyk, by tedy měla být rozšířena celou Evropskou unii, aby ji mohli využívat všichni. Potřebujeme interoperabilitu a technickou neutrálnost proto, abychom mohli využívat to, toto duševní eh, dědictví, vlastnictví. A také potřebujeme sankce pro ty, kteří narušují právo hospodářské soutěže a další práva. Děkuji. Thank you. And now Mr. One minute. Nyní pan Enstrom na jednu minutu. Thank you. Děkuji. Tato zpráva má několik problémů, ale jeden je skutečně základní a to je nedůslednost. Začíná to tím, že se tady uvádí, že nemáme dostatečné údaje pro legislativní práci a proto potřebujeme vytvořit tu observatoř, ale zpráva pak dále navrhuje či kritizuje komisi za to, že nenavrhla legislativu a navrhuje nelegislativní opatření a tak dále a tak dále. Já souhlasím s tím, co se říká na začátku, a to, že nám chybí údaje a čísla. Tak k dispozici nemáme, jakožto politici nemáme k dispozici a to je přesně ten základní problém. A to je také důvod, proč evropské instituce dosud neuspěly při hledání kvalitních politik v této oblasti. Takže doporučuji eh, to, co říká GUE socialista zelení eh, v usnesení, a to, abychom eh, především získali údaje, podklady a teprve potom se rozhodli, co udělat a přijali nějakou legislativu. Děkuji. Thank you very much. Now Mr. Yag. Děkuji a nyní pan Jak na jednu minutu. Yeah. Děkuji, pane předsedo. Různá pravidla členských států v oblasti duševního vlastnictví brání tomu, aby toto právo bylo chráněno všude stejně. To má negativní dopady na volný pohyb na volném trhu, na inovace eh, v této oblasti také. Práva duševního vlastnictví se často dávají do spojitosti s organizovaným zločinem. Bohužel internet je snadno zneužitelný pro tyto účely. Potřebujeme tudíž řádnou ochranu, kterou je možné dosáhnout pouze společným přístupem v celé Evropské unii. Harmonizace národních předpisů eh, je nutné přivítat, je to nutný předpoklad pro fungování vnitřního trhu. Děkuji paní zpravodajce která se věnuje tak důležitému tématu a jsem si jist, že k tomuto tématu se v parlamentu dostaneme ještě mnohokrát. Děkuji. Finally, Paní Rojtová. Děkuji, pane předsedající. Eh, jako zpravodaj stanoviska výboru IMCO eh, jsem zklamaná, že se kolegyně Galo v textu našich doporučení nedržela

Děkuji, kolegové. Nyní jsem si jist, že komisař určitě všechny uspokojí. Pane komisaři, prosím. Ah, samozřejmě, vážený pane předsedo, já vždycky naslouchám velice pozorně všemu, co říkají poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. My samozřejmě Evropská komise vždy potřebuje tuto diagnostiku, všechny tyto návrhy, které přichází z vaší strany a proto bych velice rád poděkoval paní zpravodajce Galo a zároveň i Evropskému parlamentu za tento veliký zájem, který věnuje této oblasti, to znamená zlepšo, zlepšování, vylepšování, ochraně autorských práv, duševního vlastnictví. Vím, že tato zpráva vyvolává rozsáhlé rozpravy a to je, myslím, normální, to je uh, dobré. Myslím si, že to mm, představuje velice dobře vyvážené záležitosti. Rád bych reagoval na pana Borise, na pana Rubika. Samozřejmě, že účinná ochrana duševního vlastnictví podpoří kreativitu, inovace, mm, samozřejmě i zachování pracovních míst. Ovšem já bych ještě k tomu dodal to, že hovoříme o ochraně a o samozřejmě správném odměňování za kreativní práci. Ovšem nejde pouze o kulturní záležitosti, kulturní výdobytky nebo průmyslového charakteru. Ne, hovoříme rovněž o určité demokratických ideích, myšlenkách, například i novináři, kteří píší články a i jejich, jejich práce by měla být chráněna a zároveň za to by měli dostávat tu vhodnou odměnu. Samozřejmě pan Boris hovořil i o záležitostech, které se dotýkají boje proti padělání a tak dále, i v oblasti zdravotnictví. To je eh, další záležitost. Rád bych vám slíbil, že budeme spolupracovat v následující měsících eh, my spolupracovníci se všemi skupinami v rámci Evropského parlamentu, tak abychom podpořili boj proti piráctví, tak jak o tom hovořila i paní Rojtová. Evropská komise Ehm, bude samozřejmě bojovat proti porušování autorských práv, bude využívat legislativní opatření, nelegislativní opatření v tomto ohledu. A zároveň tento boj si myslím, že by měl být doplněn i pozitivními opatřeními, to znamená určitou podporou a určitým rozšiřováním nabídky legálních díl a obsahu zároveň si myslím, že bychom měli zvýšit povědomí mezi našimi občany. To je velice důležité mezi mládeží, ovšem nejenom mezi mládeží. Pokud je o tento fenomén, měli bychom pan Enstrom už o tom hovořil, to znamená určité statistiky, údaje, které by nám pomohly ho- hovořit jasnými slovy, pokud jde o rozsah padělání, piráctví, abychom analyzovali opravdu tím nejsprávnějším způsobem dopad, který to má na naši společnost i na hospodářství. Pan Anšu rovněž poukázal na tuto problematiku. Evropská komise bude věnovat um, velikou pozornost i Um, budování observatoře, tohoto střediska a ostatních opatření, tak jak jsme o tom hovořili v září 2009 v našem sdělení, pokud jde o um, i um, dialogu v rámci jednotlivých odvětví eh, na podzim. Přijdeme i s určitým postojem, pokud jde o boj proti piránství a padělání. Vytvoříme akční plán, který bude jasně hovořit, eh, pokud jde i o oblasti výzkumu, pokud jde o vzdělávání v této oblasti. Eh, to znamená všech občanů, kteří jsou odpovědní za kontroly na hranicích, pokud jde o práce, pokud jde o expert, expertízu, kterou bude mít k dispozici tato observatoř a budeme v našem sdělení o tom budeme hovořit velice konkrétně. Samozřejmě, že chceme zlepšit legislativní rámec v tomto ohledu, pokud jde o mm, duševní vlastnictví a jeho ochranu. Pane Jare, vše uděláme samozřejmě v rámci evropského rámce. To znamená, že ten, to řešení by mělo být vyvážené, přiměřené, musíme mm, chránit základní práva našich občanů. Paní Listenberger samozřejmě mm, já už jsem o tom hovořil ve vašem výboru, nechceme kriminalizovat eh, určité typy chování, řekněme mládeže, to rozhodně o to nejde. Připravíme na podzim zprávu k směrnici 48 z roce 2004, pokud jde o ochranu duševního vlastnictví. Pan Manders eh, o tom už hovořil a zároveň bych rád Mm, to řekl i paní Galo, která to zúrazňovala. Samozřejmě, že eh, jsme ochotni přijmout i pozměňovací návrhy, kterých cílem je zlepšit ochranu duševního vlastnictví a autorských práv v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. Myslím, že váš projev byl velice dobře přijat. Děkuji, paní gale a zítra budeme hlasovat ve 12 hodin. A další bod na programu je zpráva pana Ferreiry o prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. A předávám slovo zpravodaj na čtyři minuty. Muito obrigado, senhor presidente, senhor comissário.